potvrzen. Pan Eli Horou mě informoval o eh, své rezignaci jako evropský poslanec podle eh, článku 4 odstavec 1 a 3 jednacího řádu. Toto parlament, tuto rezignaci parlament bere na vědomí a prohlašuje, že od 4.1.2012 bude existovat volné místo. Eh, chci vás rovněž informovat, že